There's still some group building in the center of the room. Uh, <clears throat> uprostřed místnosti se nám ještě tvoří hloučky. Colleagues, please, can we begin with our meeting? Kolegové, já bych rád zahájil naše zasedání a ti z vás, kteří nemají zájem o to se zde účastnit, prosím, odejděte z místnosti. Eh, v této řadě nám ještě stojí řada lidí. Prosím, rozhodněte se, jestli se posadíte nebo jestli se projdete venku v parku. Tam je velký prostor. Tomas Tobe a já bychom rádi zahájili toto zasedání. Všechny vás srdečně vítám. Úvodem bych rád eh, postoupil k bodu 1, schválení pořadu jednání. Nemá-li nikdo nic proti, eh, jednání je schváleno. Bod 2, eh, body eh, sdělení předsedy, na rozdíl od jiných zasedání, dnes mám důležité sdělení. Všichni poslanci za AFED, zvláště ti, kteří byli členy našeho výboru v minulém období, asi vědí, že velice Eh, cena část výboru AFET nás eh, opouští, takže je potřeba se rozloučit. Jedná se o Amel Dvor, eh, ten vedle mě seděl celá léta, byl členem AFETu čtyři roky, od roku 2015 až 2019. Jedná se tedy o dámu. Přežila i Elmara Broka jako předsedu, to bylo nelehké a potom ještě předsedování eh, McAllistera, to bylo ještě horší. A já musím říci, že jsme eh, s velikým smutkem vyslechli dobrou zprávu, že odchází. Ona ale má velice zajímavý nový post, je zástupkyní ředitele kabinetu eh, předsedy Sasoliho. Já jsem kolegyni pozval, aby se ještě jednou zúčastnila našeho zasedání. Prosím, Amel, pojď sem teď k nám a my ti všichni chceme co nejsrdečněji poděkovat za tvou dlouhou práci pro výbor AFET. So, merci Amel and good luck. Děkuji Amel a přeji vám mnoho štěstí. A teď tedy bod číslo 3 společně s výborem pro rozvoj eh, podle pravidla 58, eh, co se týče zavádění eh, nástrojů sousedství a mezinárodní spolupráce. Jak víte, jedná se o významný legislativní návrh v rámci víceletého finančního rámce 2021 až 2027, který určí, jakým způsobem bude rozdělena a využita podpora pro rozvojové země. Eh, proběhla interinstitucionální jednání s radou a komisí. Eh, ke konci března parlament schválil eh, své stanovisko. Co se týče dnešního postupu, budeme jmenovitě hlasovat, aby, aby toto bylo dostatečně transparentní. To není povinné, ale my jsme se proto rozhodli a aby toto rozhodnutí bylo schváleno, potřebujeme celkovou většinu Eh, všech členů výboru, to znamená 49 z 97, eh, protože eh, je nás odpovídající množství ve výboru AFET a DEVE. E a hned potom budeme hlasovat o vstoupení do trialogu, co se týče předstupní povinnost, pomoci IPA. A potom budou následovat další jednání. Tolik ode mě a teď dám slovo Tomasu Tabemu. Děkuji, eh, pane předsedo Alistře. Velice stručně, abych ušetřil čas, eh, chci z hlediska výboru DV samozřejmě potvrdit, že toto je skutečně zcela zásadní legislativní akt pro oba dva naše výbory, který bude mít zásadní vliv na tvar zahraniční pomoci poskytované v následujících letech. Těšíme se na to, aby jednání začala co eh, nejdříve už tento měsíc, abychom zajistili transparentnost a zapojení všech eh, výborů, briefinky spolu s pravodajů po každém kole vyjednávání se budou uspořádávat na, v tomto společném veřejném fóru. Výborně, děkuji Tomasi. A tím pádem můžeme přistoupit k hlasování. To je skvělé, protože já mám v poznámkách napsáno, že vzhledem k nedostatku času se nepředpokládá debata, takže ať se nikdo neodvažuje přihlásit. E, přistupme tedy k prvnímu elektronickému hlasování. Hlasujeme teď. 80s. One missing. Jeden kolega chybí. Osmdesát 87 z 87 končím hlasování. Schváleno 72 ku 15. Máme nějaký problém, říká předseda. Prosíme techniky, aby problém vyřešili. Na každý pád eh, došlo ke schválení 72 proti 15. Nyní bod číslo 4. A budeme muset teď změnit postup, protože teď bude hlasovat jenom výbor a FED. Takže teď se jedná o bod číslo 4. Eh, hlasovat budou pouze eh, pouze členové výboru AFET, členové za výbor DV, prosím, vytáhněte své hlasovací lístky, své hlasovací kartičky ze strojků. Great. So colleagues, item number four. Kolegové, bod číslo čtyři budeme hlasovat o rozhodnutí eh, o vstupu do mezinstitucionálních jednání, co se týče eh, nástroje na pomoc IPA. Hlasovat smí pouze členové výboru AFET. Měli jsme zpravodaje za EPP a SED. Připomínám pravidla ke schválení. Je potřeba, aby pro ně hlasoval eh, většina z 1,70 členů AFETu, to znamená minimálně 36. A podle eh, bodu 72 eh, jednacího řádu Eh, to eh, tím bude založen mandát parlamentu k jednání. Můžeme přistoupit k hlasování, hlasujeme teď. There's one green too many on board. Eh, je tam o jeden hlas navíc. Znovu, znovu je příliš mnoho hlasů. Zdá se, že to je názor EPP. To je názor počítače, odpovídá předseda. Potřebujeme jednoho zeleného a jednoho za Renew, aby odstranili své hlasovací kartičky. Hlas za Renew je pryč, teď je to v pořádku. Takže 67 ze 73 hlasovalo. Šest kolegů za AFET eh, chce ještě hlasovat? down. No, I need one more going down. Problem is that. Would you share your technical information? It's. We have 71 members enough. Máme ve výboru AFED e 71 poslanců a podle počítače máme 72 hlasovacích kartiček. E, zdá se, že tady jeden kolega předstírá, že je členem výboru AFED. A teď je tady jenom šest zelených, protože já jsem kartičku eh, vytáhla, eh, takže je nás jenom šest, takže je tady stejně někdo navíc. Ano, teď máme jenom 70, ale jenom 66 má hlasovat? Ano. Teď je nás... Ne, je tady o jednoho zeleného navíc. Končím hlasování. 59 ku 8. Rozhodnutí bylo schváleno. Teď bod číslo 5. Společně s výborem pro rozvoj a ve spolupráci s podvýborem pro lidská práva budeme hlasovat Eh, o výběru tří kandidátů na cenu Sacharova. Eh, chci všem připomenout, že toto hlasování se bude odehrávat in camera, proto zde mohou zůstat pouze, pouze poslanci, úředníci a eh, stáfové. Všechny ostatní prosím, aby okamžitě odešli z místnosti a ti, kteří